Good morning, everybody. Please take your seats. Prosím, posaďte se. I know it's very emotional. Ano, vím, že je pro vás velice emocionální opět se setkat po letních prázdninách. Anyway, we have uh, a very serious business. Ano, máme před sebou velice závažné téma, kterým se budeme zavývat, takže prosím, posaďte se. A nyní zahajuji zasedání, mimořádné zasedání výboru pro regionální rozvoj. Všichni poslanci výboru pro regionální rozvoj znají program. Má někdo nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak, takže mohu konstatovat, že pořad jednání byl schválen sdělení předsedkyně. Já mám jenom jedno sdělení. Chtěla bych vás, chtěla bych vás přivítat a doufám, že naše zasedání bude velice úspěšné a stejně tak další schůze v průběhu podzima a zimy a já doufám, že všichni budeme dále zdraví a budeme všichni spolu konstruktivně spolupracovat. Již jsme dobře spolupracovali a doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat. A to je moje jediné sdělení. A čtvrtým programem na pořadu jednání E, to je náš hlavní bod, který se budeme zabývat. Všichni znáte v současné ekonomické potíže, které jsou v Řecku a 12. 13. E, července bylo navrženo jednání o pomoci Řecku. Na komise schválila legislativní eh, návrh, na schválení eh, nařízení pro eh, mimořádná opatření pro Řecko. A dnes je mezi námi paní komisařka, která nás seznámí s tímto návrhem. Jsem velice ráda, paní komisařko, že jste mezi nás přešla a já nyní nebudu detailně rozebírat tento návrh. To udělá nyní na mém místě za mě paní komisařka. Ale přesto bych chtěla něco říct říci o postupu v parlamentu formální zahájení našeho postupu bude tehdy, kdy pan předseda oznámí 7. Eh, září, že oficiálně návrh převzal a dostal. Bude pravděpodobně náš výbor vyhlášen za zodpovědný výbor a také to bude výbor pro zaměstnanost a také výbor pro rybolov, které budou zpracovávat stanoviska. ECOSOC a Evropský parlament také budou konzultováni. Budou požádáni o poskytnutí návrh, názoru do konce září. Toto již bylo vy jednáno s těmito výbory. Také rada již začala na tomto návrhu pracovat. Eh, pracovní skupina 24. července o tomto výboru diskutovala a diskuse bude pokračovat zítra a 11. září. Koordinátoři se již dnes dopoledne sešli a diskutovali o různých možnostech, eh, jak může náš výbor v této záležitosti postupovat. Na konci eh, vás také seznámím s návrhy a názory eh, politických skupin. A nejdříve však chci přivítat paní komisařku, která nás sezná o svém postupu a já vás posléze seznámím s názory koordinátorů. Protože my všichni si přejeme, aby bychom postupovali organizovaně a strukturovaně, pak při zpěvky, které budou vyřčeny, tak budou časově limitovány pravděpodobně. A nyní má slovo paní komisař. Vážená paní předsedající výboru regi, vážení poslanci, poslankyně, Dámy a pánové, dobré ráno. Jsem opravdu nesmírně ráda, že mám možnost se opět ve výboru Regi s vámi setkat. Ráda bych nejprve poděkovala ráda za to, že jste se rozhodli mít toto mimořádné jednání výboru REKY pro prodiskutování našeho nařízení CPR za komisi, pokud jde o mimořádná opatření pro Řecko. Tento návrh, ano, mimořádných opatření se snaží reagovat na výjimečnou situaci v Řecku a podle našeho názoru čas je to, o co zde jde a na čem bude záležet úspěch. Všichni jsme si vědomi dramatické situace v Řecku a já mám a měla jsem tuto příležitost již vystoupit ve vašem výboru i před letní pauzou o mé návštěvě Řecka, řeckých regionů. Skutečně mě nesmírně Eh, milé eh, zasáhlo to odhodlání řeckého lidu, jejich závazky a vidíme, že skutečně oni potřebují naše finanční prostředky a tyto evropské fondy by opravdu mohly udělat obrovský rozdíl. Proto je velice důležité, abychom dosáhli dohody, pokud jde o toto nařízení, co možná nejdříve tato zásadní krize a samozřejmě i to, jakým způsobem se změnily všechny ty politiky, to samozřejmě znamenalo, mělo za následek obrovské problémy s likviditou v Řecku. Jak všichni víte, Řecko řeší ohromné problémy, aby reformovalo ekonomiku, aby skutečně se dostalo na udržitelné obnovení, stabilitu, růst, zaměstnanost. A Evropská komise opravdu stála po boku Řecka, nejenom pokud je o finanční, ale i technickou pomoc. My jsme přijali, jak víte, 15.7. Eh, sdělení nový start, nový počátek pro růst a zaměstnanost v Řecku, jakožto následek Eurosamitu 12. července. No samozřejmě, tam hovoříme o všech těch prostředcích, které ještě máme k dispozici, které by mohly pomoci růstu zaměstnanosti ehm, v Řecku. Přístup, na kterém jsme se dohodli 12. července na Eurosummitu a reformy, které byly odsouhlaseny ve tříletém programu v rámci Evropského mechanismu pro stabilitu, se snaží nějakým způsobem um, vytvořit tu udržitelnost, stabilitu financí, vytvořit moderní, stabilní klima pro investice, tak aby se řecká ekonomika opětovně dostala na tu správnou cestu a to k prospěchu všech řeckých lidí. Je zásadní, ovšem samozřejmě, by Řecko implementovalo reformy, reformy, které umožní Řecko, aby mělo k dispozici 86 miliard úvěru v rámci úvěru v následujících třech letech. A zároveň to vytvoří lepší investice, lepší business klima, v soukromý sektor, soukromé investice, to vše by mělo přispět k udržitelnosti řecké ekonomiky. Ovšem samozřejmě tyto reformy eh, nejsou dostatečné, jsou důležité, ovšem musí být propojeny s masivním investováním do řecké ekonomiky. Samozřejmě, že nejde pouze o čerpání těchto finančních prostředků, ale o jejich čerpání kvalitním způsobem. A evropské fondy by mohly hrát v tomto ohledu zásadní roli. Alokace, které máme k dispozici, jsou připraveny, ovšem musíme zajistit, aby byly na místě využity co možná nejrychleji. V tomto kontextu přijala Evropská komise 17 července návrh právě změní toto nařízení o společných eh, eh, postupech, které řeší mnoho problémů s likviditou, které brání úspěšné implementaci EU fondu v Řecku. Snažíme se řešit stávající období 2014 až 2020 tím, že zajistíme frandoudování těchto finančních prostředků, tak aby jsme mm, odstranili problémy s likviditou, které brání investicím podporovanými evropskými fondy. Jsou tam sociální opatření, které by měly umožnit úspěšné ukončení obdob, nebo programovacího období 2017 2013 Co to znamená, pokud jde o konkrétní částky? 2014-2020. Toto Evropská komise návrh navrhuje zvýšení ehm, to původní eh, přefinancování o 7 bodů pro ERB, e, kohezní fond a ESFE, e, ale zároveň i pro Evropské námořní fond a fond pro rybolov. Toto znamená další, jed, další jednu miliardu eur v následujících dvou letech, 500 milionů eur v každém roce, to znamená 2015 i 2016. To znamená, že bychom mohli zahájit zahájit více projektů rychlejším způsobem. Toto eh, předfinancování navíc bude muset pokrýt, eh, budou muset pokrýt platby, žádosti o platby do konce roku 2014. Pokud je o období 2007 až 2013, tam navrhujeme především rychlé uvolnění těch posledních 5% eh, plateb které jsou většinou uh, um, uchovány až do ukončení jednotlivých pro, programů a zároveň odstranit požadavek toho národního kofinancování těch top, to, na úrovni 100% ratingu. Co to znamená, nebo teda eh, v té úrovni? To znamená další likviditu asi 500 milionů eur v roce 2015 a dalších asi 500 milionů, které by se nám uvolnili v roce 2016 to by zároveň odstranilo takový ten nátlak na, na řecký rozpočet a asi by se to postupně uvolňovalo tak asi někde na úrovni dvou miliard eur. Tam jsou vlastně ty finanční prostředky, které čekají na to kofinancování. To znamená, toto je vlastně uspořeno v rámci řeckého rozpočtu. Dámy a pánové, tato opatření by měla umožnit plnou implementaci programovacího období 2007-2013. To je zablokováno právě e, z důsledku nedostatku likvidity a je zásadní, aby finanční prostředky se dostaly těm potřebným beneficientům co možná nejrychleji v souladu s požadavky pro zdraví, řád, zdravé řádné řízení v této oblasti. Proto navrhujeme změny právě v rámci nařízení CPR a chceme, aby eh, řecké úřady vytvořily určitý mechanismus takového ring fencingu, to znamená, že ty další prostředky pro rok 2007-2013 budou využity pouze pro platby beneficientům, to znamená, že to bude takto vyčleněno. Řecké eh, úřady již přijaly společné ministerské rozhodnutí 13.8., které by umožnilo uplatnit takový mechanismus a Řecko rovněž požadujeme od nich, aby informovali o implementaci tohoto opatření do roku 2016 nejpozději a e, rovněž ta zpráva implementační musí být k dispozici pro celé období 2007-2013. Rozpočtový e, dopad. Tato opatření neznamenají žádné změny v rámci MMF, pokud jde o závazky, platby, nemělo by to být dopad na ostatní členské státy. Mělo by to znamenat takové minimální frandloadování eh, prostředků, které jsou rozpočtově neutrální eh, v rámci MMF. Pro rok 2015 by to mělo být pokryto z dočasných plateb pro rok pro program pro léta 2014-2020, což bude trošku sníženo, než očekáváno pro roku 2016 Samozřejmě se budeme muset podívat, jak vypadá implementace v rámci rozpočtové situace a na základě tohoto hodnocení dospějeme k rozhodnutí, zda nějaké přizpůsobování tohoto rozpočtu pro rok 2016, nějaké úpravy tam budou či nebudou potřebné. Dámy a pánové, myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že tato opatření by mohla být nesmírně nápomocná, nesmírně mm, důležitá pro řeckou ekonomiku. My samozřejmě velice už se spolupracujeme s místními orgány na co možná nejlepší využití těchto fondů, technické setkání a ad hoc mise jsou organizovány nyní přímo na místě, monitorování bude prováděno, samozřejmě budeme pořadovat neustále reportování z řecké strany tak abychom zajistili, že tyto investice jsou v souladu s naší specializovanou strategií, že skutečně pokryjí skutečné potřeby a, pok- a budou mít skutečný dopad na řeckou ekonomiku. Dovolte takový příklad, aby um, toho zajištění dobře zacílených investic spolupracujeme eh, například s regionem v Makedonii, v, tra- v, eh, v, tra- Tráci, v Tráky, um, ehm, připravujeme tam uh, různé přípravné akce, snažíme se vytvořit specializované strategie, které se zaměřují na eh, vysoce produktivní eh, možnosti, oblasti, například produkce vína a tak dále. Tyto naše finanční prostředky by měly na pomoci posílit místní ekonomiku, sociální, teritoriální kohezi. V tomto období, kdy Řecko má další obrovské problémy, je důležité, abychom přijali tento návrh Evropské komise co možná nejrychleji, protože budeme okamžitě reagovat na problém s likviditou, což samozřejmě zamezuje efektivní implementaci evropských fondů v Řecku. Proto je to nyní v rukách Evropského parlamentu a samozřejmě na radě, aby jsme přijali ty, tyto modifikace, tyto legislativní úpravy. My si myslíme, už jsem se o tom zmínila na počátku, jde o čas, hrajeme o čas, to je zásadní ano, vidíme, že pro léta 2017-2013 tam došlo ke zkrácení těch termínů, může to mít dopad na reálnou ekonomiku, takže jistě se mnou budete souhlasit, že jeho naléhavou situaci vidíme, že rada chce pokročit této oblasti opravdu velice rychle, pokud je o legislativní návrh. Já proto rovněž doufám a věřím ve vaši podporu. Děkuji vám za pozornost a nyní se těším na vaše dotazy, komentáře a samozřejmě těším se, o tom už jsem se zmínila, na e, tuto druhou polovinu našeho roku na velice kvalitní, plodnou spolupráci mezi komisí a vaším výborem Regi. Ještě jednou děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní se bude konat výměna názoru a také budou kladeny otázky a prosím vás, abyste omezili své příspěvky na tři minuty. Děkuji vám, ano. Děkuji vám za uspořádání této mimořádné zkouze, děkuji vám za informace. My všichni víme, že situace v Řecku je svízelná a nyní bychom se také měli zaměřit na naši roli, na roli výboru pro regionální rozvoj. Pro mě je důležité, abychom ne negativně neovlivňovaly další postup. A také vy jste nám nyní dala informace o tom, že jestliže my zrušíme spolufinancování, pak eh, nebude méně investic v Řecku z řecké strany, takže celkově to nebude 100%, ale bude to 105%, protože 5% nadále bude financovat řecký stát. A také víme, že v radě bylo položeno hodně otázek a nadále se o nich diskutuje. A také komise e, pos, e, posléze odpoví písemně, takže já se domnívám, že my bychom také mohli přece formulovat písemné otázky tak, aby na ně mohla komise odpovědět. A já si myslím, že bude skvěle, jestliže se nám podaří dospět k rozhodnutí, které zachrání Řecko. A já doufám, že to také bude fungovat. Ale jestliže my schválíme potom peníze, které potečou, tak potečou přímo do bank a ne do hospodářství. My chceme vědět, co, co vlastně dostanou příjemci. Vy jste také tady hovořila o tom, že platby se k, při příjemcům eh, dostanou. A já také mám další otázky a také naši členové mají otázky. A naši členové také požadují právo předkládat pozňovací návrhy, protože my v současné době vůbec nevíme, zdali rada eh, nebude předkládat pozňovací návrhy. Proč bychom se měli vzdát našich návrhů? To již jsme také eh, zjistil v minulém roce, že jsme byli jako Evropský parlament postaven eh, na okraj, ale já se domnívám, že bychom měli také dostávat písemné informace a ne jenom sypat informace z rukavu. Já si myslím, že s tím EPP není spokojená. My jako EPP chceme normální postup. Před prázdninami se nekonaly určité eh, Eh, schůze výboru, a protože jsme neměli eh, vlastně žádné zprávy. Ale my bychom chtěli, aby se uspořádali další schůze, tak abychom mohli eh, také formulovat naše pozice. A e, výbor regionu e, pořádá své schůze a také je flexibilní a my neprosadíme naše právo, jestliže nebudeme flexibilní. Já musím říci, že my dokonce ne plníme naše práva a povinnosti. Takže já bych chtěl dále diskutovat o tomto tématu, ale chtěl bych za, eh, diskutovat na základě písemných připomínek. Děkuji vám, pane eh, ne, pan Nestoroji. Ano, já vám chci odpovědět. My jsme neuspořádali náš eh, schůzi v Dubnu, ale tam se vůbec toto téma nemělo probírat. A my se snažíme ze všech sil zlepšit práci výboru v souvislosti s celkovou činností Evropského parlamentu, protože všechny výbory mají v průběhu tohoto volebního období potíže, takže neměli bychom všechno míchat. Měli bychom se zaměřit na tento současný problém, který dnes musíme vyřešit. A nyní paní Kryl. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že všichni víme, že procházíme extrémně výjimečnou situací. A e, chtěla bych komisi výslovně poděkovat e, za to, že po samitu 12. a 13. července e, komise zareagovala takhle rychle a předložila návrh podle mého názoru Eh, bychom jej mohli schválit už dnes, protože proti tomu se nedá nic namítnout. Ale samozřejmě takhle rychle to nejde, to je jasné. A myslím si, že parlament eh, je opravdu povinen vůči řeckému lidu eh, zareagovat co nejrychleji a co nejjednodušeji. My jsme dostatečně dlouho debatovali v tomto parlamentu o tom, co je nutné pro to, aby Řecko se dostalo z této situace. A myslím si, že my musíme investovat v Řecku, abychom pomohli ekonomice postavit se opět na nohy, abychom pomohli lidem, abychom jim pomohli vytvořit eh, pracovní místa, abychom jim dali sociální jistoty. My v našem parlamentu, kdo by měl mít něco proti tomu, že chceme pomoci rychle a prostřednictvím jednoduchého, snadného postupu. Samozřejmě otázky si klás část můžeme. Členské státy to také učinili a já vím, že e, ta debata byla otevřená a transparentní, e, ale více otázek už prostě nikoho napadnout nemůže té jedné stránce, která eh, předkládá změnu nařízení o společných ustanoveních. Eh, není to, je to neutrální z hlediska nákladů. Znamená to, že nikdo nemusí platit nic navíc, ale projekty, které v Řecku již běží, tak prostě musí být dokončeny, aby přinášely další investice do této země ehm, ty peníze, které byly pro Řecko vyčleněny, by měly být také co nejrychleji poskytnuty projekty realizovány. A já si myslím, že já a, a naše frakce určitě nezačneme nyní debatovat o tom, jestli my jakožto parlament bychom e, měli využít své právo na to, abychom prosadili běžný postup. Já si myslím, že se nacházíme opravdu v mimořádně výjimečné situaci, takže musíme sáhnout k mimořádným prostředkům a urychlit ten postup eh, a vyzvat také radu, aby se zachovala stejně. My jsme často zažili to, že parlament byl ochoten eh, jednat a rada nakonec celou záležitost protahovala. A já myslím, že teď je nutné, aby obě instituce opravdu táhly za jeden provaz a co nejrychleji poskytly eh, Řecku reálnou pomoc. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám, paní Krell. Nevidím zástupce EKR. Ano, omlouvám se, máte slovo, prosím. Pan Marias. Děkuji vám, pane předsedo Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem členem vašeho výboru, ale rád bych se vyjádřil k několika věcem. Jednak bychom, eh, bych rád eh, poděkoval paní komisařce, že se dostavila na schůzi tohoto výboru a chtěl bych říci, Evropská unie si musí rozmyslet, eh, jakou smlouvu vnutila Řecku. 240 miliard eur eur eh, vlastně je vázáno určitou dohodou. Eh, v Řecku je obrovská nezaměstnanost a obrovská chudoba a eh, ten program vlastně dosavadní nezafungoval. Z těch 160 milionů velká část šla Evropské centrální bance, která vydala dluhopisy s 40% slevou, pak je prodala za nominální hodnotu. A další peníze šly pomoci Mezinárodnímu měnovému fondu, čili tohleto řecké ekonomice nepomůže. Parlament eh, na toto nesmí zapomenout, protože tento program eh, není nařízen, není pouze proti řeckému lidu. Eh, je to program, kvůli kterému se krátí platy, krátí se důchody. Řecký stát eh, vlastně musí splatit dluhopisy, které ale eh, byly prodány jenom za 60, 60% své ceny. A eh, tento dluh, ten vlastně spojuje využívání eh, komunitárních programů, váže je vlastně na splácení toho dluhu. Čili žádná země, kromě Řecka, eh, by eh, nemusí vlastně vzít na sebe takovýto závazek ta smlouva o úvěru prostě váže využívání prostředků ze strukturálních fondů. Já jsem za třetí, já jsem se už k tomu vyjadřoval několikrát a neplatí to pouze pro Řecko, ale také pro některé další země, které eh, podléhají těmto smlouvám o eh, splácení dluhů eh, tento program v Řecku i v ostatních zemích vlastně přináší také Eh, snižování deficitu. A my všichni víme, že to většinou jde z ruku, ruku v ruce také eh, se sníženými eh, národními investicemi, veřejnými investicemi, čili méně prostředků potom může být investováno ve vlastní zemi. Řekové prostě nebudou schopni spolufinancovat komunitární programy z EU. Ty programy jsou podmíněny kofinancováním, ale Řecko prostě prostě na to kofinancování nemá peníze, protože trojka dala hranice investiční politice. Čili já bych rád eh, výboru řekl, že teď už je prostě pozdě. Já už budu končit, paní předsedkyně, ale chci říct, že takovéto zásahy eh, do možností kofinancování, eh, to se mělo řešit už mnohem dříve a nejenom až v případě Řecka. Evropský parlament teď vlastně podpoří iniciativu, která je nutná, eh, proto, abychom chtěli vůbec realizovat komunitární programy. Tolik z mé strany děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Jakovčič za Alden. Paní předsedkyně, vážená paní komisařko, děkuji vám za to, že jste dnes mezi nás přišla. My jsme vždy rádi, když si s vámi můžeme vyměňovat názory v této důležité době je mimořádně významné, že jste zde mezi námi a také je důležité vyměnit si názory a také schválit rozhodnutí, která budou ve prospěch Řecka a řeckého lidu. ALDE schválila rozhodnutí že bude použito zjednodušené řízení bez pozměňovacích návrhů, tak abychom splnili veškeré časové lhuty. A tímto způsobem chceme také ukázat, že jako Evropský parlament se chceme zapojit do pokusu vytvořit nové možnosti pro růst v Řecku. Fondy, které by mohly být v Řecku využity, to jsou finanční prostředky, které by se měly použít na specifické projekty. A to je také předpoklad pro nový rozvoj. E, tyto finanční prostředky by se neměly využívat e, na splácení dluhů a neměly by jít bankám, ale měly by e, je využívat jednotlivé projekty. 6 miliard bude použito na splacení dluhu panu Dragimu. A jak to bude vypadat v případě e, strukturálních fondů? E, my v současné době nediskutujeme mezi členy jedno, jednotlivými členy výboru. Prosím, pan Jakovčič má dále slovo. Mikrofon, prosím, bylo to bez mikrofonu. Pan Marias pravděpodobně úplně neporozuměl tomu, co jsem chtěl říci. My si o tom ještě podiskutujeme u kávy. Já chci pouze říci, že opravdu je dobré, když parlament schválí toto rozhodnutí a tímto způsobem ukážeme naši solidaritu. My jako ALDE nejsme přes přeš, nejsme úplně přešťastní, že budeme postupovat tímto způsobem, ale je to mimořádná situace a proto chceme podpořit zjednodušený postup bez pozňovacích návrhů a my očekáváme od ostatních politických skupin, že se zachovají podobně. A nyní pan Marži. Euh, Madame la commissaire, je vous Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, já bych vám rád poděkoval za to, že jste dnes mezi nás přišla a rád bych zdůraznil, že mě opravdu těší to, jak rychle komise zareagovala ehm, v souvislosti se schválením ehm, tohoto, ehm, toho rozhodnutí Evropského samitu. Rada a parlament teď musí ale zareagovat stejně rychle aby dokázali, že to i oni dokážou, pokud jde o takto zásadní věc, eh, o tak naléhavou věc. Eh, je to opravdu situace, která je velmi naléhavá a to si musíme uvědomit, my musíme dokázat, že si to uvědomujeme. Proč? Protože eh, pokud Řecko Eh, neprovede velmi rychle celou řadu opatření, eh, aby eh, mohlo využít prostředky z mm, programovacího mm, období 2007 až 2013, tak přijde o 2 miliardy eur. A my víme, že Řecko má obrovskou potřebu likvidity. A tu situaci všichni známe. A proto se ptám, Vyhovovalo by institucím Eh, nebo bylo by ke cti institucí, pokud bychom dnes schválili takové rozhodnutí, které by nakonec vedlo ke ztrátě dvou miliard eur? Ne, proto musíme vytvořit podmínky pro to, aby se toto nestalo. Máme co dočinění opravdu s mimořádnou situací, potřebujeme mimořádná opatření, potřebujeme také mimořádnou proceduru, mimořádný postup a proto moje frakce bude proto, abychom zvolili zrychlený postup bez pozměňovacích návrhů návrhů. To jsou specifická opatření, výjimečná opatření a to též platí také pro návrh o změně nařízení, který máme nyní před sebou. Já bych rád upozornil eh, na to, eh, paní komisařko, eh, zdůraznil to, co jste říkala i vy, že nás to nebude nic stát, že nás to nebude stát ani o cent navíc. A myslím si, že eh, stanovisko eh, politické skupiny GUE eh, jsme všichni pochopili. Článek 5, odstavec 1 nařízení prostě chtějí dodržet. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko, vítám vás v našem výboru. My vítáme balíček, který jste předložila a na tom se asi všichni shodneme. My všichni víme, že ten balíček ale nevyřeší řeckou krizi. Každopádně ten balíček je významným příspěvkem k tomu, aby se tam investovalo a právě strukturální fondy ukazují, že v posledních letech eh, přispěly k, něm, eh, k řecké ekonomice v poslední době a proto je nyní důležité zareagovat. Rychle uvolnit co nejvíce prostředků pro trvale udržitelný rozvoj eh, projektů eh, Řeckého hospodářství a také pro technickou pomoc, která je zde naplánována. To je prvek, který je také velmi významný pro realizaci projektů v Řecku. Samozřejmě nás mrzí, že to nejsou nové peníze, čer, že tohle je příliš málo, ale my se musíme Eh, samozřejmě dále bavit o řešení řecké otázky a každopádně tento příspěvek a dodržení tohoto časového faktoru je velice důležité. Pokud nebudeme jednat rychle, nezvolíme zjednodušený přístup, tak v podstatě e, celý ten návrh e, se stane úplnou absurditou. E, my neseme odpovědnost jako poslanci a musíme jednat opravdu rychle. Já vám děkuji za rychlé předložení tohoto návrhu, děkuji komisi a samozřejmě, že jsme pro zrychlený postup, cokoliv jiného by od nás bylo nezodpovědné zodpovědné. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Damato. Děkuji vám. Děkuji paní komisařce za to, že přišla mezi nás a informovala nás o této, o této změně nařízení. Vzhledem k tragické situaci v Řecku, musíme a také chceme souhlasit s tímto návrhem pro eh, financování 2007 až 2013 a také pro eh, frontloading prostředků do roku 2020. Eh, naše hnutí vždy kritizovalo politiku úspor a také postup vůči Řecku. Pro nás by bylo dobré, kdybychom určité prostředky úplně odepsali. To by byl nejlepší směr. Ale tento krok je krok správným směrem a také je dobré, že Řecko bude moci fondy čerpat. Toto rozhodnutí by mělo uklidnit také členské státy, které nejsou příliš pro, protože celkově nedochází k žádným změnám v rozpočtu i maximální stropy pro jednotlivé roky nebudou překročeny, všechno se pohojbuje v rámci víceletého finančního rámce. Roční výdaje pro jednotlivé fondy se nemění. My jsme také pro zjednodušený postup bez předkládání pozňovacích návrhů. Mr. Děkujeme. Pane Brohane, chtěl byste vystoupit za skupinu ano, děkuji, děkuji za slovo. Pro nás je jasné, že Evropská komise samozřejmě mm, se v podstatě vlastně snaží trošku tvář jako pyroman, protože vlastně ta celá krize znamená, že celá ta záležitost škrtu byla vlastně vnucena Řecku. Čili ano, vidíme, jak to vypadá. My skutečně vlastně máme jenom tu možnost těch 5% kofinancování, pokud jde o evropské fondy. Ano, my vlastně hovoříme, že je to vlastně jakýsi hasič pyroman, protože mm, Jean-Claude eh, Juncker v podstatě vlastně není schopen nějakým způsobem to již uřídit, v podstatě chce nějakým způsobem posílit kohezní politiku v této země a my v podstatě vlastně mm, nějakým způsobem jednou rukou dáváme, druhou rukou bereme. Já si myslím, že ty dopady skutečně budou takové, jaké očekáváme, protože tato země je udušená vlastně eurem a celým zadlužením a euro v podstatě tam vytváří takové depresivní ekonomické klima a v podstatě vlastně my sice chceme využít evropské fondy pro nějaké, za, eh, pro nějaké nakopnutí jejich místní ekonomiky, ekonomiky, ovšem to krvácení, které zde vidíme v ekonomice, tak to v podstatě vlastně nemůžeme vůbec zastavit. Toto jsou záležitosti, které můžeme vlastně aplikovat na veškeré fondy evropského charakteru. Hovoříme zde o různých, hovoříme zde opravdu o nějakém očištění dluhu a tak dále. Ovšem, co to bude znamenat, jak to bude znamenat v dlouhodobém hledisku, z dlouhodobého hlediska, v podstatě vlastně pro rok 2015 tam máme nedoplatky asi 20 miliard, to jsou šílené ehm, částky, zde máme další miliardu, kterou jsme uvolnili, pokud jde o platby Řecko. Ovšem my samozřejmě máme obrovské obavy v tomto ohledu. V podstatě vlastně to bude otevření pandoriny skřínky podle našeho názoru. V podstatě vlastně potom ostatní státy rovněž mohou požadovat takovou mimořádnou pomoc a kofinancování, řekněme, od 80 do 100 čili skutečně podle mě ta reakce, která přichází z komise, není, není na úrovni, kterou bychom požadovali a očekávali pro řešení těchto problémů. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní jednotliví členové našeho výboru, kteří by rádi rovněž vystoupili a zúčastnili se dnešní diskuze. Prosím, prosím, pan Bianco López. Takže ne, nejprve teda to bude eh, kolegyně Pirak. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem kolegům Eh, za účast. Komise přichází opravdu s mimořádným návrhem, který umožní Česku se nadechnout a opravdu pokračovat v tvrdé cestě, která nás čeká. To, co navrhuje Evropská komise, pokud to bude doplněno zjednodušeným implementačním rámcem a vhodnou podporou institucí podle našeho názoru může právě podpořit tím správným způsobem prostřednictvím eh, přímých hm, příspěvků, eh, úspor. Bude to vlastně více než 3,5 miliardy eur pro problematické období, to znamená pro předchozí víceletý rámec je stávající rám, rámec. Jak víte, milí kolegové, nás eh, čekají 20. září volby a jak víme, podle průzkumu Nová demokracie a Syriza tyto dvě strany mm, jsou vlastně téměř eh, na stejný ne úrovni nea demokracie. Moje země je odhodlána ke strukturálním reformám. Jsme opravdu zamázáni v tomto ohledu a my skutečně chceme eh, vyřešit situaci bez dalších prodlení. Jistě ostatní členské státy mohou mít podobné problémy, to já připouštím, ovšem my nyní musíme řešit řecký problém. Proto jsem pro zjednodušený postup a aby jsme eh, řekům dali tu šanci a příležitost co nejrychleji. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Zapomněla jsem se zmínit o tom, že vaše příspěvky jsou omezeny časově a to jsou dvě minutky. Takže děkujeme paní Pěraky, vy jste ano, dodržela. Ano, vy jste to dodržela. Výborně, paní Bresa, prosím, máte slovo. Děkuji. Já se teď nebudu vyjadřovat k proceduře, protože naše koordinátorka uh, sdělila, jaká je pozice naší politické skupiny. A já bych uh, jenom se ráda stručně vyjádřila k něčemu jinému, a sice k otázce nutnosti uh, Ehm, nebo toho, že velmi často se dostáváme do situace, kdy Eh, se musí v regionální politice měnit eh, eh, míra kofinancování. Já bych ráda paní komisařce navrhla, aby se zamyslela nad tím, že bychom měli předložit návrh nějaké strukturální změny, tak aby komise mohla zajistit to, že investice budou skutečně i provedeny, realizovány, eh, aniž by se v průběhu eh, celého procesu měnila pravidla, protože kofinancování velmi často eh, v krizových situacích vedou k problémům jak na regionální, tak na celostátní úrovni. A v dobách krize vždycky je tendence škrtat investice a nevynakládat prostředky. A mm, myslím si, že bychom měli změnit pakt stability a růstu v tom smyslu, abychom podporovali investování ehm, e, na rozdíl vlastně, nebo jaksi v protikladu ke škrtání e, výdajů. Mm, investice musí být propočítány ve fázi, kdy se ehm, vyčísluje deficit a e, pokud nebudeme postupovat opravdu strukturovaně, v rámci rozpočtové politiky Evropské unie, tak to povede k tomu, že eh, vlastně budeme riskovat to, že země, které se dostanou do potíží, tam budou vlastně eh, investice zablokovány, ale oni ty investice potřebují, aby se nastartovalo hospodářství. Pan Novakov, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já také chápu stále víc, co se odehrává v Řecku, protože věřte mi, Bulharsku o tom nejsme nijak jinak. Řecko potřebuje naši pomoc a Evropský parlament vždy dbal na solidaritu. Evropský parlament byl vždy byl také pro rychlý postup a Řecko bylo také příjemcem eh, prostředků z různých fondů. A také Evropský parlament vždy sehrával aktivní roli a proto i nadále chceme být aktivní a my bychom nadále měli mít možnost se vyjádřit a také položit otázky v průběhu procesu komisi. Samozřejmě musíme postupovat velice rychle. My jsme byli první výbor, který hlasoval pro EFSE, e, takže my to zvládneme rychle, ale nadále bychom měli využít našich práv na změny, například u této materie. Takže já jsem byl pro mnoho změn, které se dokonce týkaly eh, Burhalské i dalších zemí, jako například eh, to byly různé iniciativy, ale nyní si myslím, že bychom měli mít možnost se vyjádřit. Dnes budeme postupovat výjimečným způsobem a jak tomu bude v budoucnosti. Já jsem samozřejmě pro podporu Řecka, ale také bychom měli podpořit další státy, které stejným způsobem trpí krizí. Děkuji za slovo. Děkuji. Já mám uh, také několik stručných připomínek uh, k tomu, co řekli i ostatní kolegové. Já si myslím, že je nezbytné postupovat rychle, zvolit postup bez pozměňovacích návrhů. To si myslím, že je správné. Ale současně bych rád zmínil ještě jinou věc. A to říkám zejména pro kolegy z EPP. A Eh, musíme eh, jakožto parlament eh, se ujmout aktivní role vzhledem k Řecku, ale také vzhledem k ostatním tématům. Je to věc, o které budeme mluvit v nejbližších měsících. To znamená, tento mechanismus trojky musíme nahradit postupem, kde bude mít parlament aktivnější roli a výbor eh, pro regionální záležitosti eh, bude v této souvislosti eh, mít stále větší a větší důležitost. Čili teď nejde o to mluvit o nyní existujících problémech, ale jde o to mluvit o úkolu mm, výboru, který spočívá v tom, že musíme zajistit, aby běžící aktivity vlastně se jaksi neochromily aktivní role parlamentu, to musíme vyvažovat a prosazovat. Takže já bych řekl, že bychom eh, měli opravdu jednat rychle. Já doufám, že se k tomu nakonec všichni připojí. Eh, měli bychom se zařídit podle návrhu komise, ale současně eh, bychom Eh, neměli ztratit svou vůdčí roli v těchto debatách. A to bych rád řekl i paní komisařce. Eh, mohli bychom eh, vytvořit něco jako naše vlastní memorandum v tom smyslu, že Řecko má před sebou řešení určitých problémů a ten problém s kofinancováním se netýká pouze Řecka, ale i dalších zemí. A mm, problém je ta kumulace. O tom musíme mluvit. Nemluvíme tady pouze o Řecku. Je to naopak, je to velké evropské téma a e, probíhající výdaje na investice e, musí být e, vlastně nějakým způsobem řečeny, řešeny. Pakt stability a růstu to není věc jenom řecká, to je problém celoevropský. Čili z této diskuse by měly vyplynout určité konkrétní věci, neměli bychom být konfrontativní, měli bychom eh, jakožto parlament jednat rychle, musíme se rychle rozhodovat, musíme eh, učinit za do své odpovědnosti, ale současně bychom neměli ztratit eh, tuto možnost, eh, eh, jak si tuto šanci. My jsme zodpovědní za regionální eh, vývoj a tuto vůdčí úlohu bychom měli hrát i v diskusích s radou a s komisí v následujících letech. Pokud tyto debaty, pokud se tato debata zpomalí, tak to bude špatně ze dvou důvodů. My musíme dnes rychle rozhodnout a současně musíme dělat druhou věc, pokračovat v diskusi. Thank you. Thank you very much. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedkyně. Pane Bogoviči, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Svoboda pohybu osob a společná měna, to jsou dvě základní hodnoty Evropské unie. Kohezní politiky poslední době rovněž se jeví jako nesmírně eh, kvalitní záležitosti, strukturální fondy Evropské unie jsou zásadní pro investice <clears throat> právě v členských státech, jež trpí krizi a Řecko je jednou z těchto zemí. Proto věříme v to, že v roce 2015 a 2016 musíme posílit naši pomoc Řecku návrh zjednodušeného postupu a pro urychlený postup, tak aby jsme investice do Řecka eh, dostali co nejdříve, to je něco, co já osobně podporuji. Hovořili jsme o finanční krizi v Řecku již několikrát v minulosti, o eurokrizi v Řecku v minulosti. Ovšem nyní Řecko rovněž má problém v oblasti uprchlické krize, to znamená, jde o čas. Děkujeme, pan, pan Vistelbor. Děkuji. Eh, já budu mluvit jazykem pana van Nistelroje, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Já jsem trochu překvapený z postoje EPP, eh, které, která chce prosadit běžný postup, normální postup. Mám otázku, jaké pochybnosti máte o obsahu návrhu komise, který eh, vlastně povede k tomu, že EPP, e které vás vedou k tomu, že EPP bude podávat pozměňovací návrhy. Já zbytek své řečnické doby předávám EPP, aby mi to vysvětlili, aby mi odpověděli. I'm afraid I have... Já se obávám, že musím omezit, ano, pokud jde o tu modrou kartu, tam asi musím omezit trošku časově odpověď. Jestli... Já nebudu odpovídat teď, až v závěrečném kolečku, protože my se musíme dohodnout na tom, kdo bude odpovídat a jak. Paní předsedkyně, bez mikrofonu. Děkuji za slovo, paní kolegyně. Paní předsedající, milí kolegové, ty šílené politiky škrtů, trojky měly obrovský dopad na Řecko. Nyní se to považuje za chybu i stávajícím parlamentem, i Ehm, komisi, to neodpovídá našim požadavkům SAD. Byly tam vlastně dvě kleptokratické dynastie, trojka, škrty, které tam vládly a to jsou výsledky. Takže ve výjimečných situacích potřebujeme mimořádná rozhodnutí, mimořádná opatření, potřebujeme přijmout tento rozumný návrh Evropské komise a zároveň se podívat na možnost ehm, kapacit v oblasti kofinancování, které se netýkají pouze Řecka, ale i jiných zemí postupně do budoucna. A na závěr jedna hloupá otázka. Nechápu, jak a jak tomu vlastně došlo, že Le Front National a EPP jsou proti urychlenému postupu, protože v Řecku budou mimořádné volby. Čili jaký je signál pro evropských sil a Evropského parlamentu řekům před těmito volbami? To je další otázka, na kterou bychom měli dneska odpověď. Já jsem Rumun a socialista a srdečně podporuji tento návrh komise. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pan Monsku má slovo. Vážená paní předsedkyně, Milí kolegové, kolegyně, nebudu hovořit o samotném postupu, proceduře, tam souhlasím s naší koordinátorkou, která již vystoupila naším jménem. Ano, chci říct, jsme proto, abychom reagovali skutečně naléhavě, rychle. Ano, měli bychom zachránit Řecko. Je potřeba, abychom měli fondy k dispozici, aby ten mechanismus specifický pro Řecko byl nastartován co nejdříve. Ovšem moje otázka je následující. Přece my už jsme vlastně poskytli v posledních pěti letech mm, obrovské prostředky eh, Řecku. My prostě jsme odpovědní politici, měli bychom odvážně říci a zeptat se, co se teda děje a jakým způsobem zajistit to, aby tyto obrovské finanční prostředky a tyto další, které ještě jim poskytneme, aby to opravdu se dostalo do správných rukou, aby to byli skutečně ti řekové, kteří to potřebují, aby z toho, z toho těžili opravdu ti nejpotřebnější. To skutečně eh, nás trošku zneklidňuje, protože bez ohledu na to, kdo tam bude vládnout, jaká bude vláda, prostě já nevím, nějak nějaká zpráva hodnotící něco, co by nám umožnilo zhodnotit každoročně to, co se tam děje, abychom opravdu po třech letech <laughs> nečeli stejným problémům, které už z minulosti známe jak si. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Předsedkyně paní Reintke má slovo. Děkuji za slovo a děkujeme i paní komisařce za to, že, že je mezi námi. Procedurálně se tomu rovněž nebudu věnovat. Část pozitivního dopadu tohoto eh, nařízení by tam vlastně <laughs> vůbec nebyla, kdybychom nepostupovali rychle. To je pro mě důležitý argument a proto jsem pro tento postup. Ovšem nyní nejde pouze o otázku, kdy dojde k investicím, zda dojde k investicím, ale do čeho se bude investovat. Já, když jsem na konci července navštívila Řecko a hovořila s místními orgány, zástupci místního orgánu, tak mi řekli, že vlastně nemají často dostatek kapacit, administrativních možností vůbec implementovat strukturální fondy na místě. Čili ráda bych využila příležitosti návštěvy paní komisařky mezi námi a ráda bych se zeptala, pokud jde o technickou asistenci tyto, to, tyto programy, jak chcete skutečně podpořit místní orgány na místě, aby to implementovali implementovali tyto technické věci, protože i když ta procedura bude urychlená. Řecké orgány budou mít kratičkou dobu pro absorbování a čerpání těchto prostředků, proto je zásadní, aby komise tam vyslala i naše pracovníky nějaké možnosti budování kapacit pro řecké orgány, aby ty finance byly včas investovány a zároveň financová, investovány do udržitelných projektů. Rovněž věřím, že nejde pouze o investování samotné, ale udržitelné investování a i sociálně pozitivním způsobem. U sociálně pozitivních projektů poprosila bych komisařku o trochu více detailů o této technické pomoci. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ještě paní Michel má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně a paní komisařko. Eh, už tady zaznělo mnohé a já v podstatě se mohu k mnohým svým předřečníkům eh, připojit. Zejména podporuji to, co říkala paní Kiel za socialisty. Myslím si, že tato rozprava, kterou nyní eh, vedeme, Eh, v podstatě eh, by měla být oddělena od ideologických debat a volebního boje. Já mám občas pocit, že tato debata je někdy využívána k tomu, eh, aby se vyčkalo na výsledky voleb, aby se zdržovalo a tak dále. A to není dobré. Chci upozornit na jednu věc. Někteří řečníci tady mm, vystupují tak, jako bychom mluvili o nějakých darech, které rozdáváme Řecku. Já jenom připomínám, přiznám, že my jsme v tomto sále velmi často debatovali o tom, nakolik efektivní je e, využívání e, prostředků ze strukturálních fondů. A my jsme vždycky konstatovali, že e, se dostáváme už na samé hranice mechanismů Evropské unie a že ty mechanismy se musí naléhavě změnit. Nyní jsme tady v situaci, kdy jednoduše můžeme zvolit takovou cestu, která Ehm, samozřejmě ehm, je pravda, eh, že tady, když tady říkáte, že eh, to může být přeneseno i eh, do jiných zemí, ano, ale to, tak to je. I jiné země mohou přijít s touto potřebou. My tady mm, diskutujeme o výkladech, o jednacím řádu, o změnách pravidel, ale já vás prosím, naléhavě vás žádám, připomeňme si, že tady skutečně debatujeme o zásadní otázce toho, jak budeme dál dále postupovat eh, směrem k efektivnímu využívání prostředků a eh, k efektivní alokaci těch prostředků tam, kde jsou zapotřebí. Již v červenci eh, paní komisařka Kreci o tom mluvila, o tom, že spousta prostředků se nedostane k Řecku, nedostane se k těm příjemcům, kam se dostat má. A pojďme jednat tak, abychom nebyli brzdou my jakožto poslanci. Pojďme jednat tak, abych se konečně i v reálu něco co začalo dít. Thank you very much. Děkuji vám. A dalším řečníkem je paní Malečič. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce za to, že přišla mezi nás. Já se domnívám, že návrh komise je dobrý a také potřebný. Já nebudu rozšiřovat diskusi o další země. My především musíme hovořit o tom, jak urychlit implementaci eh, fondů eh, ve všech zemích v EU. Mnohé země jsou ve svízelné situaci a není nutné čekat až eh, na to, že se určitá země dostane do svízelné, velmi svízelné situace jako Řecko, tak abychom potom chtěli změnit nařízení. Chci zdůraznit, že v období 20 2007 až 2013 chcete zvýšit předběžné financování zvýšit financování, spolufinancování na 100%, ale musíme myslet na to, že je to 100% způsobilých projektů. A Řecko by mělo také myslet na to, jak potom podpořit nespůsobilé projekty. A měli bychom o tom také diskutovat společně s ostatními eh, subjekty, jako jsou banky. A potom tady máme také otázku 2007 a 13. Takže myslím období budoucí. E, tady se hovoří o zvýšení částek na předběžné financování tak, aby Řecko dostalo dodatečné předfinancování. A já tady souhlasím souhlasím s ostatními kolegy, jak podpoříme implementaci, jak zabezpečíme, aby Řecko opravdu využili eh, tyto prostředky, tak aby tyto prostředky Řecko v roce 2016 nevrátilo. A to je především eh, důležité, abychom o tom přemýšleli. A nyní pan Kalve. brevemente. Eh, E, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu stručný. E, nechci teď e, diskutovat o tom, jestli je to naléhavá situace nebo není. To řekli již koordinátoři. Je to nutné. Eh, vlastně mluvíme o humanitární pomoci pro, lidsk, eh, pro řecký lid. Eh, já bych se rád vyslovil pro mimořádnou pomoc jako humanitární pomoc a měli bychom opravdu sáhnout k takové pomoci, kterou poskytnou evropské instituce. Já podporuji návrh komise, abych byl stručný, ale my jsme tady v parlamentu a proto bych se rád zaměřil také na to, co eh, jsem zde již slyšel a co e, říkala například německá kolegyně e, přede mnou. Já si myslím, že je důležité z technického i politického hlediska, že je velmi důležité, aby to tentokrát opravdu zafungovalo. Je důležité, aby e, ta pomoc odpovídala nouzi, ve které se ocitá řecký lid a řecká demokracie. A já jsem toho názoru, že je naprosto důležité, abychom Eh, s tou pomocí spojili určitou kontrolu Eh, nemůže se stát, aby ty peníze byly investovány na nesprávném místě, nebo nebyly investovány, nebo někam zmizely. To se nesmí stát a o to se musíme postarat. A výbor REGI by možná mohl například čtvrtletně vytvářet zprávy, předkládat zprávy eh, o tom, zdali peníze se dostaly na správné místo eh, a zdali bylo pomoženo řeckému lidu. A to se netýká jenom Řecka. Nemůže Nemůžeme stále jenom eh, využívat peníze eh, tak, jak si to přejeme. Eh, nemůžeme vždycky využít všechno, co bychom si využít přáli. Takovou moc instituce nemají. Vzpomeňte si na jinou zemi, kde by se to mohlo stát také. Eh, dobře, mohly by přijít i jiné země, ale prostě taková jsou pravidla. Eh, my musíme pomoci zemím, aby mohli investovat, musíme sami investovat do toho, abychom zlepšili práci svých institucí. To je oblast, kde výbor Regi opravdu má své pole působnosti. Děkuji. Děkuji vám. A posledním řečníkem na seznamu je paní Rodriguez. Děkuji vám. Nejdříve chci říci, že pocházím z Portugalska a tato země také padla za oběť politice úspor, protože víme, že tato politika měla velice negativní dopady a proto je důležité zvážit, jaká opatření uděláme. My máme velké pochybnosti o implementaci investic, ale existují také technické podpory pro úspory, ale proto musí existovat také pro investice. Proto si říkám a ptám se, proč bychom neměli postupovat zjednodušeným způsobem. Děkuji vám. Přeje si ještě někdo se vyjádřit a zúčastnit se diskuse? Ještě pan Van Nistelrooy chce eh, zodpovědět? Ano, já chci vědět, jak se rozhodneme, ale možná, že nejdříve by měla se vyjádřit paní komisařka. Ano? takže již se nikdo nehlásí do diskuse a proto také mě dovolte, abych já se vyjádřila jako předsedkyně výboru pro regionální rozvoj. Dnešní zasedání je mimořádné zasedání, je také mimořádně důležité. Toto zasedání je důležité proto, protože chceme být dostatečně zodpovědní a chceme také využít veškeré naše pravomoci pro řešení tohoto problému adekvátním způsobem. My, kteří podporujeme zjednodušený postup, my nejsme my nepodporujeme pouze nějaký eh, postup, který nebude pod kontrolou, či nebude možno předkládat pozměňovací návrhy. Jde o to, že chceme postupovat efektivně a účinně, protože v jiném případě, podle mého názoru, přijdeme o hodně času. A my také ztratíme politickou možnost podpořit řecký lid. Ano, já ovšem také souhlasím s kolegy, kteří zdůrazňují parlamentní eh, roli či kontrolní roli parlamentu. Já také chápu, chápu to, co bylo řečeno a já jsem také přesvědčena o tom, že všichni společně budeme mít situaci v Řecku pod kontrolou a také, že budeme moci tímto způsobem sledovat eh, situace v jednotlivých zemích. My máme různé možnosti. My můžeme si zvát také eh, ministry pro regionální rozvoj z jednotlivých zemí, také z Řecka. Když když eh, uděláme rozhodnutí, tak si myslím, eh, že také máme kontrolu v ruce a také jsem přesvědčena o tom, že paní komisařka nám bude podávat informace o postupu implementace. A já si myslím, že naším úkolem je zrychlit postupy při rozhodování a za druhé také musíme kontrolovat efektivitu a účinnost tohoto rozhodnutí. Já vám děkuji za tuto diskusi a nyní dám slovo paní komisařce aby odpověděla na jednotlivé dotazy a přesvědčena o tom, že to udělá účinným způsobem. Děkuji paní předsedkyně, já všem bych ráda poděkovala za tu užitečnou, skvělou, kvalitní diskuzi. Dovolte, abych se pokusila odpovědět víceméně na všechna témata. První věc. O tom už jsem se zmínila a ráda bych poděkovala za dnešní rozpravu. Myslím si, že je zásadní pro Řecko, všem nejenom pro Řecko, pro celou Evropu. Máte pravdu. Naším cílem je dosáhnout nebo dostat se k té reálné ekonomice s našimi investicemi, dostat se k beneficientům, příjemcům řecké úřady přijali ten mechanismus ring fencingu, to znamená toho ochránění finančních prostředků, aby byly využity určitým způsobem, zajistit, aby zajistili, že skutečně půjdou tyto finanční prostředky pouze pro beneficienty, pouze pro příjemce. Evropská komise samozřejmě udělá vše proto, aby všechny nové platby se dostali k těmto beneficientům, aby nové projekty se využily k prospěchu řeckého lidu a reálné ekonomiky. Evropský parlament. Samozřejmě, vy všichni víte, že již funguji vlastně posledních 8 let a vždycky jsem bojovala za právo Evropského parlamentu zapojit se a přijmout veškeré postupy, které vám ležely na srdci. Ovšem nyní z pohledu komise jde o mimořádnou situaci a neexistuje podle našeho názoru žádná jiná země, která by byla konfrontována s takovou rozpočtovou situací, jako je Řecko. Ráda bych odpověděla panu Van Nistenrojovi. Ano, my máme tento speciální mechanismus ze strany řeckých úřadů. Musíme zajistit, aby tyto dodatečné fondy se dostaly k příjemcům a k reálné ekonomice, já, do reálné ekonomiky. Já vás samozřejmě, váš výbor budu informovat o aplikování těchto, těchto opatření v průběhu mých dalších návštěv ve vašem výboru. Mnoho otázek se týkalo trojky, memoranda. Zde bych ráda zúraznila na samotném počátku, že tu neexistuje nějaké propojení mezi strukturálními fondy a tím mechanismem. My v podstatě naše, na, naše opatření komplementuje tato opatření, tak abychom dosáhli fiskální stabilitu a strukturální reformy. Snažíme se stimulovat rychlé investice přímo v reále na místě. Doufám, že tímto jsem odpověděla na vaše dotazy. Ještě jednou bych ráda poděkovala za podporu, kterou jste nám vyjádřili. Paní Krell, vy jste hovořila o té naléhavosti, potřebě rychlého jednání. Programovací období 2007-2013 je zásadní. To musíme přijmout eh, všechny ty postupy, co možná nejnaléhavějším, nejrychlejším způsobem protože pro to období 2007-2013 je taková obrovská příležitost, která, ano, je přesto krátké to období, ovšem víte, že toto období končí v prosince 2015. Takže říjen, ano, je to pozdě, ale i tak bychom mohli dosáhnout toho skutečného dopadu, pokud budou rychle jednat i řecké úřady. Nikdo se nezmínil o následcích ty následky toho nepřijetí našeho opatření by byly zásadní. Jestli dovolíte, Řecko by teda přišlo obrovské finanční prostředky, ovšem nejenom to, museli by dokonce i vrátit určité prostředky. A oni nemají likviditu dostatečnou. 90% například je sice poskytnuto, ovšem 5% kofinancování nemají, to znamená, že ten projekt například e, nějakých dálnic by nebyl dokončen a pokud nedokončí tento projekt do, do prosince 2015, tak by vlastně ty finanční prostředky museli vrátit Evropské komisi, protože tam nemají těch 5%, čili toto by ohrozilo i to další programovací období. Toto je taková rychlá pomoc likvidity, taková injekce pro jejich ekonomiku, tak aby ty zablokované programy se mohly odblokovat, protože pr- potom nebude existovat ani žádná důvěra pro zahájení dalšího programovacího období. Naším společným cílem je dosáhnout nebo dostat se, aby to mělo dopad na tu reálnou ekonomiku. A velice rychle ještě několik otázek, které se zazněly. Eurosummit v červenci pouze doprčuje těch 35 miliard, které jsme navrhovali, pouze v podstatě doplňují ty reformy, závazky, které jsme které byly předloženy na Eurosamitu ze strany Řecka a my doufáme, že toto všechno přispěje k programu pro podporu stability Řecka snahy, teda, že nám to umožní právě využívat ten mechanismus stability. Těch 35 miliard, o tom jsem se zmínila, to jsou finance, jež jsou v rámci MMF, jež k dispozici 20 milionů, strukturální fondy, EFSI fond, dále je tam Eh, iniciativa pro nezaměstnanost mladých, eh, fond eh, z Evropské unie pro nejpotřebnější a 15 miliard, které půjdou pro zemědělce z, ze zemědělského fondu a zároveň z fondu pro solidaritu. Čili tyto alokace půjdou z FFP programu. My jsme pouze chtěli poskytnout tyto finance v rámci předfinancování rychleji než v jiných obvyklých případech. Ráda bych poděkovala všem, kteří pan Omarčí i ostatní, kteří zdůraznili naléhavost, protože bez těch, celé situace, bez těchto opatření by Řecko nemohlo využít těchto alokací. A my prostě chceme, aby Řecko mohlo použít tyto prostředky co nejrychleji, aby podpořili růst a tvorbu pracovních míst. Mnoho z vás to rovněž ehm, řeklo, v období krize musíme projevit solidaritu, pomoci řecké ekonomice. Některá vystoupení byla velice emotivní, ovšem přesto si myslím, že jsou nesmírně důležitá. Nejde pouze o Řecko, které se potýká s problémy. Již na počátku jsem řekla, že musíme myslet i na ostatní země, které mají problémy s čerpáním evropských fondů. Jedním z mých prvních opatření bylo vytvořit takovou pracovní skupinu pro lepší čerpání a implementaci. Máme osm zemí například, které nebudou schopny bohužel absorbovat všechny fondy z programovacího období 2007-2013 je mi to líto, jsem samozřejmě, obávám se, že k tomu dojde. Já například v Řecko loni, když jsem v prosinci vytvořila tu skupinu pracovní, tak Řecko nebylo v takové situaci v eh, listopadu, když jsem zahájila mou funkci, tak eh, Řecko vlastně tam mělo 90% absor- absorpci v eh, listopadu, nyní je na úrovni asi 95%, čili skutečně Řecko nebylo součástí této naší speciální skupiny. Ovšem byla to ta ekonomická krize, která to způsobila, a nebudou schopny to čerpat tímto způsobem přijdou obrovské finance, pokud nepřijmeme tato mimořádná opatření. Souhlasím. Paní, Dam, stav, paní Damato, pan Brá, paní Piráky, paní Breso, v tom, že se musíme samozřejmě podívat i na situaci v jiných zemích. O co nám jde? Aby, o to, aby řecká ekonomika se vrátila na tu správnou cestu, abychom vytvořili určitou strategii, která bude udržitelná, potřebuje proto investiční plán, tak aby naše strukturální fondy, naše investice byly tím správným nástrojem pro soukromé, ale i mezinárodní investice. V Řecku ta účast EU fondů vlastně 85 představovalo těchto fondů všech národních investic, čili EU fondy v některých zemích, především v Řecku, velice už pomohly v tom krizovém období, zmírnili ten dopad. Řecko již je členem EU 34 let a více než 73 miliard jsme i již investovali do řecké ekonomiky v tomto období a nyní máme k dispozici další 20 73 miliard plus 20 miliard v tom dalším programovacím období pouze za to období, v kterém Řecko vlastně už je členem EU. A nyní jsme připraveni. Samozřejmě my zde s Bruselou nemůžeme navrhovat ty projekty pro další programovací období, ale máme toto nařízení k dispozici. Všechny země musí plnit tato nařízení, musí investovat do těch hlavních klíčových oblastí zahrnutých do strategie pro 2020, výzkum, vývoj, inovace, komunikace, technologie, SME, malé, středně velké podniky, efektivita eh, energetická, mm, eh, sociální inkluze, rozvoj měst a tak dále. Čili v tom následujícím období to, budou, to bude na řeckých úřadech, musí to přetavit do reality, využít procedury, samozřejmě, že jich čekají volby, jak víme, no ovšem budou muset dohlídnout na implementaci kvalitních projektů. Ano, čili takový nějaký těch plus minus 35 let již máme za sebou úspěšné implementace s Řeckem a všichni, kdo někdy navštívili Řecko, skutečně mohou vidět ten dopad na reálnou ekonomiku. Já jsem tam byla čtyři dny a nesmírně mě to překvapilo. Občas asi nehovoříme dostatečně nahlas o tom, co již jsme, čeho jsme dosáhli v členských zemích, jakým způsobem jsme změnili tu situaci na místě. Ti, kteří viděli Řecko v 80. letech, Můžete říct, že to téměř byla země v jiném století. Opravdu můžeme být hrdí na to, co udělali, čeho dosáhly naše fondy, nejenom v Řecku, ve všech členských státech několik příkladů. Takový ten most Penopoles eh, spojuje s kontinentem, je tam mnoho regionálních nemocnic eh, postavených za naše společné peníze, nové školy, aténské metro. Stovky tisíc Atéňanů mohou jezdit metrem, pět miliard, které jsme investovali do těchto stanic metra a já jsem poskytla rozhovory a jeden novinář mi řekl, ano, slyšel jsem o tom, že tam byly nějaké evropské fondy do toho zapojeny a ještě, to, to byly miliony, to nebyly nějaké, jenom pouze prostředky. A to ještě nehovoříme úplně o všem, když jsme pomáhali v průběhu povodní, dále to byly různé projekty vodohospodářského charakteru, to je pouze několik příkladů za všechny našich projektů v Řecku. Souhlasím s tím, že bychom měli zorganizovat další diskuzi s vámi společně o situaci v jiných členských státech, rovněž ovšem ještě jednou bych ráda zdůraznila, že jde o unikátní mimořádnou situaci a žádný jiný členský stát nečelí stejné rozpočtové krizové situaci jako Řecko. Tato opatření by měly poskytnout další likviditu pro implementaci konkrétních investičních projektů přímo na místě. Pane Kocolínu, souhlasím s vámi a se všemi těmi, kdo se zmínil o potřebě širší diskuze, která by zahrnovala situaci ve všech členských státech. Ještě jednou děkuji. ta technická asistence, technická pomoc. Ještě k tomu pár slov. DG Regio, my spolupracovníci, velice úzce pracuji s řeckými úřady na podpoře efektivního využití fondů. Někteří naši odborníci, experti z DG Regio již jsou na místě, byli transferováni právě na Ministerstvo pro hospodářství, pomáhají designovat projekty, pomáhají v otázkách veřejného, veřejných zakázek, Junckerová plánu nebo jiných problematických oblastech, které nemají pokryty na místě. Administrativní kapacity, v tom s vámi souhlasím, jsou občas důležitější než ty samotné peníze. Ve všech zemích je důležité posílit tyto kapacity, je mnoho jiných aspektů, které bychom měli podpořit v jiných zemích boju proti chybovosti, korupci, kvalitnější auditní systémy. A my se snažíme v rámci společné pracovní skupiny toto vše podporovat. Pracovní skupinu máme vytvořenou teda na úrovni komisářických úřadů. Je zde i podpůrný servis pro strukturální, pro reformy strukturální, to bude další kanál pro poskytnutí odborníků a expertíz pro řecké úřady. Chceme urychlit celou implementaci, tak abychom měli co možná nejrychlejší dopad přímo na život občanů přímo v Řecku. Implementace to je vždycky potom už na bedrech členských států jak implementují jednotlivé projekty. My chceme touto rychlou injekcí hotovosti pomoci a nyní už to bude na nich, aby to vše implementovali co možná nejrychleji. Vy jakožto spoluzákonodárce, Evropský parlament i Rada o tom samozřejmě rozhodnete. Chtěla bych se také vyjádřit k humanitární krizi. Všichni dobře víme, že čelíme velkým výzvám v této souvislosti a to není pouze Řecko. Eh, také politika vedla k integraci uprchlíků v mnoha oblastech. Já jsem navštívila různé země, a také e, města a předměstí, kde je hodně migrantů a kde také se organizují projekty pro integraci migrantů a uprchlíků. Já jsem se ve čtvrtek vrátila z dovolené a my jsme také právě ve čtvrtek vedli diskuzi s DG Regio a my diskutujeme o tom, jak bychom mohli pomoci. My eh, můžeme také pomoci, jestliže budou některé země žádat tuto pomoc. My můžeme také nabídnout přístřeší a také se budeme zabývat tím, jak získáme peníze v období 2014-2020. Si myslím, že hlavní heslo bude integrace. Některé země již využily finanční prostředky pro integraci práci. To byla například Itálie. A to byl program Sikureca 2007 až 2013 bylo eh, postaveno pomocí eh, evropských finančních prostředků eh, také byly postaveny přístřežky a nouzové ubytování. To bylo v různých regionech v Itálii, ale například Řecko o tuto pomoc nepožádalo. Všechny členské země mohou požádat o tuto pomoc a my budeme potom ad hoc rozhodovat, co můžeme udělat. Ale my děláme hodně v rámci e, Evropského fondu hodně pro uprchlíky. Například v Nizozemsku máme velice dobrý příklad jedné ženy z Jordánska, která se rozhodla prodávat eh, výrobky z Jordánska a nyní rodiny se dokázaly postavit na nohy a mají své vlastní finanční prostředky. My tedy podporujeme různé projekty takovéto eh, lidi a také startupy. Někteří jsou velice vzdělaní, jsou to profesoři, akademici a tak také bychom měli využít různé fondy, například sociální fond na pomoc těmto lidem. My se zatím nezabýváme dostatečně přeshraniční spoluprací. Myslím si, že vy také pojedete do Lucemburska za dva týdny, kde se bude oslavovat 25. výročí existence přes eh, hraničních programů. A tyto programy existují nejenom eh, mezi členskými zeměmi, ale také s nečlenskými zeměmi, například se Srbskem, eh, s Firomem a tak dále. A já si myslím, že tyto tyto země by měly společně zvážit, zdali by chtěli využít těchto prostředků na integraci migrantů a uprchlíků. Eh, děkuji vám eh, a přeji vám úspěšný start a my se také příští týden sejdeme na plenárním zasedání a těším se na spolupráci s vámi. Jak již jsem na počátku slíbila, budu mezi vás nadále přicházet a budu vás informovat o vývoji nejenom v souvislosti s Řeckem, ale víte také, že rok 2016 bude rok, kdy uvidíme konkrétní výsledky, jakým způsobem naše nařízení působí v jednotlivých členských státech. Děkuji vám za přijetí a přeji vám všechno nejlepší do budoucna. Děkuji vám, paní komisařko. Myslím si, že téměř všechny otázky byly zodpovězeny. Je tady ještě něco, co byste chtěli říci? Nejdříve pan Fan Děkuji vám tato schůze se kodala hlavně kvůli dalšímu postupu a tady se musíme rozhodnout. Na počátku na počátku jsem řekl, že my jako EPP bychom byli spíše pro obvyklý postup. Souvisí to s tím, že my chceme prosazovat naši roli jako parlamentu. A někteří kolegové také se o tom zmínili. Souvisí to s tím, že samozřejmě podpoříme rychlý postup, rychlé schválení balíčku i předběžné financování. Ale jestliže nebudeme zdůrazňovat naši roli? Proč bychom neměli například eh, zvolit trvalého zpravodaje pro Řecko a my, ten by mohl kontrolovat eh, celý postup? A z toho budeme také těžit my. My jako parlament bychom měli mít někoho za parlament, kdo bude sledovat celý vývoj a bude nás informovat o e, celém vývoji. Proč bychom neměli tedy jmenovat zvláštního zpravodaje? A vy tady chcete, aby e, tento návrh byl schválen eh, zrychleným postupem. A pak bychom my jako výbor měli také formulovat body, na kterých trváme, tak aby se neschválil pouze zrychlený postup, ale my chceme také formulovat témata, na které se chceme zaměřit. My chceme například v roce 2016 eh, určité období či zasedání, kdy se o celém postupu a vývoji bude referovat a diskutovat. Já se také obracím na koordinátory ostatních politických skupin. Takže bychom samozřejmě můžeme říci, jedná se o mimořádnou situaci a potom také to vyžaduje mimořádné prostředky. ale možná, že najdeme nějaký postup, například jmenování zvláštního eh, zpravodaje. A jak již jsem řekl, prosím, dbejte na to, co se odehraje v radě. Jestliže rada bude chtít předkládat pozňovací návrhy, potom by, my bychom měli možno, mít možnost se k tomu vyjádřit, nejenom je spolknout. Takže proto já jsem podporoval spíše eh, normální postup, samozřejmě, že bychom pracovali rychle a účinně. Děkuji vám. Όπως επισήμανα και στην αρχή. Jak jsem říkal již úvodem, eh, Výbor pro regionální záležitosti je jak ve vztahu k Řecku, tak i ke, ve vztahu k jiným zemím eh, přišel příliš pozdě, zareagoval příliš pozdě na to, aby prostředky mohly být vyčerpány. Ehm, nový program a smlouva s Řeckem, eh, to nesmíme eh, zaměňovat s opatřeními, která eh, musíme učinit nyní. Já jsem říkal už na začátku, že my jsme pro co nejrychlejší postup. Máme mimořádný postup, mimo, v rámci kterého musíme postupovat tak, jak jste navrhli. Tedy přímý postup, zrychlený postup s odblokováním eh, pladeb eh, to všem, přeze všechny chyby, které udělala trojka. Musíme dnes eh, jednat rychle, já jsem to často říkal i na plenárním zasedání Evropského parlamentu. I vám jsem říkal, paní komisařko, jaká musí být ta přímá opatření. Zrychlený postup, to říkám i kolegům z EPP, mm, ta, ten postup musí být zrychlený a uh, musíme eh, si vyslechnout také ostatní, protože potřebujeme opravdu seriózní dialog. Pakt stability a také investice. Eh, to všechno musí vést k tomu, že nebude, mm, nebudou vznikat deficity, eh, deficit se musí snižovat a prostředky musí mít možnost být vyčerpány. Já um, si nemyslím, že potřebujeme eh, zvláštního zpravodaje pro Řecko. Já myslím, že se ke všem zemím musíme stavět stejně. Ale máme tady mimořádné okolnosti, potřebujeme mimořádné rozhodování, potřebujeme mimořádný postup, rychlý postup. To říkám od samého začátku a tento výbor se pustil do práce příliš pozdě. Děkuji, pan Novakov ještě požádal o 30 vteřin eh, já eh, mám pocit, že bych znal eh, recept a tento recept se nazývá zjednodušení. Eh, my potřebujeme zrychlený postup, protože řádný postup je těžkopádný a zlouhavý. A proto žádám paní komisařku, aby udělala vše, co je v jejich silách pro zrychlený postup ve všech oblastech. Musíme se zbavit byrokracie. Nyní paní Krell. Já také budu hovořit velice stručně. Jestli to vidím správně, tak všechny frakce se shodly na tom, že budeme postupovat zrychleným postupem a já také se budu řídit názorem pana Nistleroje, který hovořil o tom, co můžeme udělat ještě dalšího proto, abychom doprovodili a provázeli to, tento zrychlený, zjednodušený postup. Takže to doufám je naše správné rozhodnutí a rychle se musíme dát do práce. Děkuji vám to je to, o co jde. Po veškerých těchto diskusích já jako předsedkyně navrhuji, abychom se rozhodli pro zrychlený, zjednodušený postup. Na základě článku 50 je nacího řádu v bodu 1 se říká na základě diskuse může předseda schválit postup bez pozměňovacích návrhů jestliže jedna des, pokud jedna desetina poslanců nebude protestovat, pak e, předseda navrhne, aby se tímto způsobem postupovalo. To je e, článek 151 desetina našeho výboru, to by znamenalo pět poslanců. Ptám se, zdali někdo má námitky proti zjednodušenému postupu? Ano, já se nyní ptám, zdali je někdo proti. Takže nejsou žádné námitky? Tady já se zdržuji. Já se zdržuji. potřebujeme pět lidí, kteří eh, mají námitky, kteří jsou proti, ale tady máme tedy jednoho člověka, který se zdržel a nyní budeme hlasovat. Ne, nepotřebujeme již hlasovat, již nemusíme hlasovat. Takže já jednoduše předložím zprávu, je postup jasný všem a všichni souhlasí. To jsem si oddychla. Okay. Dobře. Děkujeme, děkujeme všem, děkujeme za účast, děkujeme za velice přínosnou dnešní práci a přeji vám všem, aby to proběhlo všechno i na plenárce dobře a 17. se uvidíme.